Milé kolegyně, milí kolegové, já vás srdečně vítám na schůzi našeho výboru. Já bych se chtěl zejména obzvláště uvítat paní komisařku, paní Gegn Quinn, která s námi bude diskutovat o bodu 4. Předtím musíme vyřídit ještě několik organizačních otázek. Jednak je to otázka pořadu jednání. Dojde ke změně k jednomu bodu, dojde k, ob, k bod 5 se zamění za bod 6. Já si myslím, že proti tomu nikdo nic nemá, protože jsme se takto na tom dohodli. Pak je zde zápis, k tomu také nikdo nic neměl, takže je schválený. A dnes mám výjimečně dvě, tři věty k bodu dvě, sdělení předsedy. A poprosil bych vás, abyste to prodiskutovali na frakcích, to, o čem nyní budu hovořit. Ta první záležitost je toto. Mám, eh, uzavřeli jsme trialog KERP, bylo to velice obtížné, namáhané. Naší zpravodajka byla paní Van Bon Brent, celá řada kolegů se na jednáních podílela a opravdu se obávali, jaký bude výsledek. Bylo poměrně obtížné dosáhnout výsledku s radou, protože na radě se vytvořila blokační menšina, ale podařilo se nám to úspěšně dokončit a já opravdu blahopřeji všem, kteří se na tom podíleli. Druhá věc, v rámci konference předsedů výboru minulý týden ve Štrasburku jsme vedli velmi dlouhou debatu k dohodě v prvním čtením. Na frakci se o tom také všude diskutuje. A já bych k tomu chtěl změnit takové dva, tři body. Za prvé, existuje vyhodnocení, do jedné míry se koná dohoda v rámci prvního čtení a zajímavé je, že k takovémuto postupu dochází čím dál tím častěji. Je to téměř 70%. Samozřejmě, že to číslo samo o sobě není rozhodující, ale já chápu obavy předsedů frakcí, v tom smyslu, že je třeba si dát pozor na to, abychom eh, tím, že budeme mít čím dál tím víc dohod v prvním čtení, neohrozili demokratický rozhodovací proces, protože jednotlivý poslanec má čím dál tím menší šanci něco ovlivnit a myslím si, že z dlouhodobého hlediska to dobré není. A pak jestli ještě další poukaz, některé výbory, například právní výbor, Eh, hlasují o velice velké řadě jednotlivých detailů, které nejsou sporné, takže tam je možné touto cestou jít. Ale chci říct, že si myslím, že je dobré, že se tomu věnujeme a je dobré, abychom eh, to ovlivnili v tom smyslu, že takových eh, to postupů nebude tolik jako do posud. Chci vás ještě říct jednu věc, totiž, že všem členům dáme jednací řád. Protože když děláme dohodu v prvním čtení, tak samozřejmě je zde určitý postup, určité pořadí, kterého se musíme držet a ne vždy eh, se tohoto postupu všichni takto přesně drželi. Tedy pokud už budeme dělat dohodu v prvním čtení, tak se musíme postarat o to, aby se přesně dodržovaly stanovené postupy a proto bych vás poprosila, abyste to také všem sdělili. A třetí věc, O tom jsme hovořili velice dlouho na schůzi koordinátorů a týká se to tohoto. Z výboru Envy máme zprávu z vlastního podnětu, která se týká sdělení komise, které se týká skleníkových plynů, tedy emisí. A já jsem chtěla říci, že chceme se toho účastnit podle odstavce 51. Není možné, aby výbor Envy si vlastně přebíral veškerá témata a chtěl se jim věnovat sám, a jsou to témata, která se týkají i našeho výboru. Takže já jsem řekl podle článku 21, výbor Envy je proti a nyní si musíme rozmyslet, jak budeme postupovat dál. Já jsem hovořil s kolegou Jo Leinenem, předsedou výboru Envy, a on navrhuje, abychom šli přes článek 50. Já jsem řekl, dobrá, to můžeme zvážit, pokud bude zajištěno, v jakých oblastech potom budeme příslušní. Je tedy třeba, aby to bylo přesně stanoveno, aby bylo přesně stanoveno, v jakých oblastech, například skleníkové plyny, oblasti, které se týkají výzkumu, průmyslu, energetiky. A abychom tam byli příslušní my jakožto jediný výbor. Já jsem poprosil sekretariát o to, aby sepsal, jaké jsou naše oblasti, a to potom sdělím výboru Envy a poprosím o to, abychom se shodli na určitém postupu a budeme ochotní se dohodnout i na kompromisu. Ale není možné, aby oni na sebe strhávali tři čtvrtiny témat, ještě se vlastně vměšovali do našich témat. Takže tomu je třeba se intenzivně věnovat. To byla tedy třetí poznámka a poznámka závěrečná. A já to takto přednesu. Již jsem poblahopřela paní kolegyně Van Bremt k trialogu. Ona mezi tím dorazila. Chci ještě říci, nebylo to jednoduché to vyjednávání, ale bylo úspěšné. Tímto jsem eh, uzavřel bod dvě sdělení předsedy a pokud eh, k tomu nechcete nic podotknout, tak už můžeme přejít rovnou ke čtyřce, tedy k návštěvě paní komisařky a eh, k rozpravě s paní komisařkou pro výzkum, inovace a vědu. A já navrhuji, aby Nejdříve paní Kengin Quinn, kterou zde ještě jednou srdečně zdraví, nás uvedla do tématu, potom bychom jí mohli klást otázky a budu dávat pořad, aby to netrvalo příliš dlouho a potom nám paní komisařka otázky zodpoví. Paní komisařko, máte slovo ještě jednou, vás zde u nás srdečně vítám. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěla bych vám poděkovat za tuto příležitost se s vámi dnes odpoledne sejít. Chtěla bych vám dát přehled našeho pracovního programu pro roku 2011 v oblasti výzkumu, inovace a také vědy a chtěla bych vás seznámit s naší novou vlajkovou iniciativou týkající se un, Unie inovací. Vzhledem Evropy 2020 a inovační unie budeme muset zaměřit eh, nový výzkumný program číslo 8 jinak. My také budeme muset se zabývat dopady a zvláště se budeme muset také zabývat inovačními partnerstvími v rámci EU. Jedno, zjednodušení také v oblasti struktur a také provádění bude naším cílem v rámci FP8 a také nebudeme ztrácet ze zřetele dokončení Evropského výzkumného prostoru v roce 2014. Celá řada klíčových otázek nadále zůstává otevřena. Například se to týká struktury FP8, jaké priority mají být stanoveny a jaké cíle eh, mají být stanoveny v rámci strategie 2020. Také se budeme v této souvislosti obracet na veškeré zainteresované subjekty a budeme se s nimi radit, než předložíme legislativní návrh na fp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 také bude naše konsultace založena na sdělení, které bude hovořit o otázkách a bude schváleno v roce 2011. Bylo udělán velký pokrok v minulých letech, ale přesto dokončení Evropského výzkumného prostoru zatím ještě není dokončeno. Proto se budeme muset dále také zaměřit na tyto snahy v této oblasti a budeme se muset snažit odstranit veškeré překážky pro mobilitu a podpořit přeshraniční spolupráci, tak aby Evropský výzkumný prostor mohl fungovat v roce 2014. Je třeba podporovat synergické efekty eh, vzhledem k ostatním iniciativám a to jsou například digitální agenda, mládež pohybu, průmyslová politika, program pro nové eh, kvalifikace, delegace a podobně. Tento rámec je ctižádostím a základním krokem pro rozvoj ERA. Komise se bude v této oblasti stále radit s parlamentem a sice formou konzultace v roce 2011 a pak bude předložen návrh v roce 2012. V roce 2011 komise také předloží návrh na agendu v oblasti biohospodářství. Zde se budeme snažit o to, abychom se zaměřili především na vybudování bioekonomiky eh, do roku 2020. Vzdělení se předpokládá, že bude pokrývat veškeré veškeré aspekty průmyslové a zemědělské bioekonomiky. Vážený pane předsedo, nyní bych vás chtěla informovat o hlavních prvcích eh, stěžení iniciativy Unie inovací, kterou jsem konzultovala se všemi zúčastněnými stranami a radili jsme se o všech návrzích a konkrétních akcích, které mají být součástí této stěžení iniciativy. Na základě mnoha návrhů a komentářů, které jsem obdržela a poté, co jsem vzala v úvahu a naši analýzu silných a slabých stránek inovací v Evropské unii, obsahuje iniciativa 10 následujících hlavních prvků. Za prvé, komise zlepší opatření, která mají zlepšit přístup k financování. Bude zde nový režim přeshraničního rizikového kapitálu, spolupráce s Evropskou investiční bankou, abychom navýšili systémy, jako je například finanční nástroj pro sdílení rizik a, takové, a také posílíme Eh, dále přeshraniční spolupráci inovativních firm s investory. Za druhé, jsou zde Eh, bude se snaha tedy dokončit evropský výzkumný prostor do roku 2014, zejména aby se také zlepšila soudržnost mezi evropskými a národními výzkumnými politikami. Chceme také odstranit překážky, jako je například eh, překážky v mobilitě výzkumníků, která se týká třeba eh, nutnosti zlepšit přenositelnost penzijních práv. Také chceme otevřít přístup k výsledkům výzkumu. Následné programy po FP7 budou navrženy tak, aby podporovaly strategii 2020. Cíle Evropské rady pro výzkum a také Evropského institutu pro inovace a technologii musí být posíleny. Komise také posílí eh, vědecké základny prostřednictvím svého společného výzkumného střediska. Za třetí, komise také zřídí speciální radu pro evropský design a značku kvality evropského designu. Za čtvrté, v roce 2011 zahájí komise významný výzkumný program, který se má týkat veřejného sektoru a sociálních inovací. Bude, to také, eh, bude zde také nový projekt hodnotících tabulek inovací ve veřejném sektoru. Bude zde Evropský pilot pro sociální inovace, který má poskytovat eh, poznatky, které se týkají sociálních inovací. Za páté, Komise mm, navrhuje, aby vlády připravily zvláštní rozpočty pro veřejné zakázky, které se týkají inovativních produktů a služeb. Měl by to být celkově trh v eh, objemu 10 miliard eur ročně, který má sloužit inovacím Eh, pro zlepšení veřejných služeb. Komise také posílí eh, společné eh, veřejné zakázky mezi jednotlivými členskými státy. Za šesté, Brzy v příštím roce komise také připraví legislativní návrh, který má zrychlit a modernizovat zřizování standardů, které mají ještě posílit interoperabilitu a posílit inovace. Za sedmé, potřebujeme také modernizovat evropský systém ochrany duševních práv je zde dohoda o evropském patentu, který by ušetřil podnikům 250 milionů eur ročně. A v roce 2011 ještě komise také předloží návrh, který se týká evropského znalostního trhu pro patenty a licence. Za osmé, bude zde také ještě přeskoumán systém strukturálního financování a státní pomoci. Komise pomůže členským státům lépe využít 86 miliard eur ze strukturálních fondů, které jsou naplánované pro výzkum a vývoj a inovace pro období 2007 až 2013. Komise navrhne takový rámec pro vynakládání těchto prostředků, který se zaměří lépe na inovace. V roce 2011 také přeskoumá rámec státní pomoci. Za deváté, komise připravila 25 ukazatelů, které se mají týkat eh, výzkumu a inovace a také zvláštní kontrolní seznam tohoto pro tyto systémy. Je zde také nový hlavní ukazatel, který je založen na počtu velkých, rychle rostoucích novátorských společností. Tento indikátor bude připraven během následujících dvou let. Za desáté je zde zvláštní partnerství, Evropské partnerství pro inovace, které má spojit eh, úroveň evropskou, národní a regionální, jak veřejnou, tak soukromou sféru a má přinést eh, cíle, které pomůžou řešit hlavní výzvy, které Evropa řeší. Partnerství také posílí výzkum a vývoj, bude koordinovat investice, zlepší eh, stanovování standardů a také posílí poptávku. Komise připraví zvláštní zdrojové fondy, které mají eh, dále posílit financování. Bude se také nová pilotní partner, nové pilotní partnerství, které se týká aktivního a zdravého stárnutí. To začne v roce 2011. Další oblasti, kterými se bude věnovat partnerství, je například energetika, inteligentní města a mobilita, voda, suroviny jiné než energetické a také udržitelné a produktivní zemědělství. Chci vás všechny ujistit, že komise bude úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a také s Radou a se členskými státy eh, na přípravě tohoto partnerství a také bude dále ještě eh, se zabývat různými těmito aspekty, které se týkají partnerství. Eh, tato eh, stěžení iniciativa byla eh, prodebatována 12. října na Radě pro konkurenceschopnost a závěry budou také zveřejněny ještě 26. listopadu na Radě pro konkurenceschopnost. Také předseda Barroso by chtěl předložit tuto iniciativu prosinci na Evropské radě. Jsem velice ráda, že jste jmenovali paní Judith Merkis, co by zpravodajku výboru ITRE pro tuto stěžení iniciativu. Inovace je klíčová pro další budování růstu a také pro ekologické společnosti. Doufám, že předseda Barroso společně se mnou najdeme silnou podporu zde v Evropském parlamentu, abychom dokázali zavést Unii pro inovace do praxe. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Jako první se hlásí o slovo paní Del Castillo. Prosím. Muchas gracias, eh, presidente, komisario. Eh, Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, ve jménu své frakce a také rovněž než ve svém vlastním jménu bych vám chtěla poděkovat za to, že jste dnes mezi nás zavítala do výboru. Nebudu hovořit slušně a položím dvě otázky. První je to v podstatě jedna otázka a jedna poznámka. jsme spokojeni. A děkuji vám za to, jakým způsobem jste to nejdříve ústně oznámili a potom písemně zachytili celou tu strategii. Máte tam 25 ukazatelů Unie pro inovací Máte zde charakteristiky eh, inovačních systémů a to, jak budou přeskomovány. To celé je dobrým praktickým pokrokem, který nám připadá velice zajímavý. Já bych se ovšem chtěla zeptat na toto a odkazuji na rozvývoj projektu ITER, zejména na jeho financování. Paní komisařko, komise ve svém sdělením o pokroku tohoto projektu původně řekla, že příspěvky se navýší ze 2,7 milionů na více než 3, pak se řeklo 6,7 milionů, 6,6 milionů pro 2007 až 2020. A nyní máme návrh komise, který jde v tom smyslu, že je třeba krátkodobě pokrýt eh, financování v rámci víceletého finančního rámce. Je to rozpočtová poločka 1A a je to 460 milionů. Takže mně není zcela jasné, jakým způsobem vůbec bude probíhat nebo má probíhat eh, financování projektu HITER. Pro přeskumu rozpočtové položky 1A, Dobře víme, že je to velice problematické, protože projekty, které jsou financovány z tohoto okruhu, jsou velice omezené. momentálně by ITER měl být financován z kruhu 1A. Jak tedy chcete zajistit financování sedmého rámcového programu? když budeme chtít dodržet eh, naplánované financování. A jak to tedy bude vypadat se s financování projektu ITER? Již několikrát jsme v tomto výboru o tom hovořili a proto bych já prosila z vaší strany o vyjasnění této záležitosti. Děkuji a nyní pan Kalas. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Vyslechl jsem si vás velkým zájmem a chci se nyní zaměřit na dva body a chci položit dvě otázky. Možná, že nejsem správně informován, ale posud jsem zatím nebyl schopen zjistit, co se stalo s Lisabonskou strategií. Já o tom nemám vůbec žádné informace. Vůbec nevím, jak tato strategie do posud probíhala, k jaké úspěchy byly dosaženy. A nyní se diskutuje také o strategii 2020 a já chci k tomu položit následující otázku. Lisabonská strategie se nyní dále rozvinula a sice se vyvinula v takzvaný cíl 2020. Ale jak již jsem řekl, já jsem do posud zatím nic nenašel, ale slýcháme takové zvěsti, že Lisabonská strategie nebyla příliš úspěšná a proto mě zajímá, jak to vypadá s plány na rok 2020 2020 či z plány ze strategii 2020. Poučili jsme se z Lisabonské strategie a potom za druhé, já jsem tady našel název Innovation Union, tedy Unie inovací a tady je kapitola 7.2, která zajímá náš výbor. Tady se to týká vytvoření indexu pro měření inovace, tak abychom mohli udělat také mezinárodní srovnání v této oblasti. A to je velice zajímavé. Tady jsem zjistil, že komise nám přislíbila také v souvislosti s doporučením skupiny na vysoké úrovni za dva roky bude k dispozici takový to index, takové to měřítko protože Spojené státy mají sviš, svoji star matrix a tím měří to, co chceme měřit my. A sice udělat srovnání inovace tak, abychom viděli, jaké existují výsledky, co bylo investováno a možná, že bychom mohli index ze Spojených států převzít, naš, abychom čekali na svůj vlastní. Paní Ford, děkuji, děkuji paní komisařko za to, že jste mezi námi. Mám dvě otázky. Za prvé se chci zeptat na financování rámce to je velice důležitá věc pro vědu a výzkum protože u nás my vědci stále zdůrazňují, jak je důležité kolaborativní, tedy kolektivní zkoumání a její financování. A také tady máme zprávu o simplifikaci e rámcové programu 7. Jedno doporučení zde také znělo, že účastníci by mohli využívat svých dosavadních účetních metod. A to znamená, že by mě tedy také zajímalo, zdali toto je skutečně možné. A za druhé, pre, předseda Barroso, když poprvé použil tento pojem, tak také hovořil o tom, že bychom měli takového hlavního vědeckého poradce pro Evropu. Co se s touto pozicí či s tímto děje, paní Mekles? Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko, že jste mezi námi tak abyste nás seznámila se stěžejním projektem EU a to se týká také našich cílů 2020 a později. Vy jste řekla, že je velice důležité stanovit také strukturu řízení a, ří, a strukturu zprávy a můžete nám nyní říci, jak tato zpráva má být vůbec vytvořena. A hovoříme skutečně o novém nástroji, protože já to vidím, že toto není nový nástroj, je to obnovený zelený nástroj, ale e, je to takové trošku doladěné Možná, že k tomu byste se mohla ještě více vyjádřit. A jak má být parlament zapojen? Vy už jste se o tom zmínila, ale to je pro nás klíčová otázka. Jak budeme zapojeni do stanovování programu pro inovační partnerství a jak také se budeme podílet na stanovování výzev. My již definujeme výzvy pro rok 2020, ale já se domnívám, že to je takový eh, trošku vágní proces. V roce 2013 výzvy mohou být jiné než nyní. A pokud se týče partnerství, tak tady s kolegou Kalasem souhlasím, jak budeme monitorovat veškeré dění a jak také budeme porovnávat výsledky. A potom takové to nejzákladnější, to je financování partnerství. Vy jste se zmínila o osmém rámcovém programu. Vy jste nehovořila o SIP, o inovačním programu. Tak jak to mám vidět? Máme, dejme tomu, tisíce Možnosti, jak financovat inovace. Mě by malo zdali Unie inovací potom bude efektivnější, protože e, e, účinnost zdrojů znamená také účinnost financování. A Unie inovace, tady se také hovoří o e, transferu znalostí a to je tedy pátá svoboda. Jak může přenos znalostí být také podporován financováním či inovačním partnerstvím, protože toto má také co dočinění s patenty a také se společným vnitřním trhem. A v neposlední řadě také vy jste s tím vlastně eh, začala, o, o tom začala hovořit, jak můžeme e, přitáhnout talenty, že potřebujeme světově uznávané e, univerzity a jak však toto zařídíte, protože eh, vzdělávání nespadá do způsobnosti Evropské unie. Paní kolegyně Lamberts, eh, pan kolega Lamberts, děkuji. Já vám děkuji, paní komisařko, za dokument o Unii inovací. Já si myslím, že toto je velice inspirativní eh, dokument a začíná to eh, cíly, které jsou stanoveny pro Evropskou unii a které jsou velice dobré. Já také, mně se také líbí váš přístup to znamená eh, v otevřený přístup k výsledkům vědy, která je financována veřejně. A pokud se týče EIT a také a například standardy, elektromobilita, to je také e, důležitá věc, protože jestliže nebudeme dávat pozor, tak nám Čína uteče v oblasti elektromobilů. A já bych chtěl udělat ještě několik poznámek, kde si myslím, že by byl, mohlo, mohl být dokument zlepšen. Hovořilo se také o získávání e, talentů celosvětově, ale co já považuji za špatné, že nedokážeme využít veškeré naše talenty v Evropě. Vzpomíná, vzpomeneli si na mladé lidi v Evropě, například imigranty, tak toto je zdroj, který vlastně vůbec nevyužíváme. A než budeme chtít eh, získávat talenty eh, ze zahraničí, tedy mimo rámec EU, tak bychom především se měli snažit využít naše talenty, které máme EU, v EU. A pokud se týče info, inovačního partnerství, tak tady bychom neměli nahrazovat průmysl. Partnerství je zapojení dvou či tří stran a nemá se to týkat pouze financování ze strany Evropy. A my také hodláme navrhnout protože pokud se týče ekonomické zprávy v Evropě, tak tady bude vytvořena také tabulka, takový scoreboard o makroekonomické nerovnováze. A my bychom vás také požádali, abyste za toho zapro, zapracovali indikátory z oblasti vědy, které mají zde také svou váhu. A protože Pilar se rozhodla také se zmínit o ITERu, tak já tady chci říci dvě věci. Za prvé, vy, paní komisařko, jste byla členem účetního dvora a určitě je ve vás něco, že nemůžete pouze přihlížet tomu, že tento projekt, než byl nastartován, eh, již strašně moc stál a to si myslím, že ukazuje za, na slabé řízení tohoto projektu. A potom je tady ještě další věc, že vy chcete výsledky. Vy jste osoba orientovaná na výsledky a vy víte, že ITER přinese výsledky možná za 50 let. My budeme oba dva v té době v důchodu a když dám obě dvě vaše stránky dohromady, tak možná, že vy byste se tím chtěla zabývat. A jestliže byste nechtěla tento projekt úplně uh, Eh, ukončit, tak možná ho zmrazit, dejme tomu na několik let. Eh, doufám, že se k tomu můžete vyjádřit. Děkuji vám, paní kolegyně Cavalio. Thank you very much. Thank you, Velice děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, také bych vás chtěla přivítat na zasedání našeho výboru. Chtěla bych vám také pogratulovat vám i službám komise za velice dobrý dokument, který se týká této stěžení iniciativy. Je to velice eh, souhrný dokument, který se týká těchto podrobností. Vítám zejména ty otázky, které se týkají sociálních inovací. To je velice zajímavá myšlenka, která v těch předchozích dokumentech komise nebývala. A také vítám myšlenku inovací ve veřejném sektoru. Dnes je velice důležité, abychom inovace, inovace promítly také do veřejného sektoru. Podle mého názoru je zde jeden takový slabší bod, který se týká nástrojů. Nástroje, které jste se rozhodli pro tyto myšlenky použít. Mám určité obavy, které se týkají zejména těch finančních nástrojů. Rozpočet Evropské unie není příliš pružný. Už teď máme problémy například s tím, jak najít řešení otázky ITER. Čekáme ještě na střednědobý přeskum rozpočtu. Ten eh, přeskum, který byl minulý týden zveřejněn, je velice dobrý, ale je to pouze takový určitý základ nebo odrazový můstek pro vytváření dalšího rozpočtu. Tohoto rozpočtu se to ještě nebude týkat. Znamená to, že budete muset se vyrovnat s tím stávajícím rozpočtem, který trvá až do roku 2013. Stávající rozpočet byl navržen před několika lety, kdy eh, se určitá témata, jako například inovace, ještě eh, nepokládaly za takové priority, jako eh, jsou dnes. Na rozdíl třeba dříve se kladly priority například na změnu klimatu a tak dále. Otázkou je tedy, co se týče těchto významných eh, otázek, jak to tedy s nimi bude, jak to bude s finančními prostředky na tyto projekty, zejména po roce 2014, protože teď už jsme vlastně na polovině cestě, cesty k roku 2020. Máme zde strategii Evropa 2020 a tato strategie bude dostatečně financována teprve od roku 2014. Zajímá mě, zda máte návrhy řešení těchto problémů. To jsou hlavní otázky, které bych vám ráda položila. Děkuji. Děkuji. Mám ještě deset eh, poslanců, kteří se přihlásili o slovo. Mohli byste se pokusit eh, klást své otázky poněkud stručněji, takže nyní dám vám slovo panu kolegovi. Děkuji. Samozřejmě položím stručnou otázku, protože budeme mít ještě řadu příležitostí to celé prohloubit. Máme poprvé integrální přístup, to jde o to, že máme celou řadu portfolií v komise, komisi, kterých se to týká a vy jste vlastně takovou tou hlavní koordinátorkou v komisi. Druhá věc, kterou bych rád podotkl, je to, že to propojení těch vnějších a vnitřních partnerů, to spojení, by mělo probíhat tak, aby členské státy činili více. To je trošku takový problém i v té Lisabonské agentě, že přesně nebylo jasné, kdo co má dělat. Takže pokud se nyní eh, snažíte podpořit tuto stěžení iniciativu, tak je třeba si rozmyslet, jaké nástroje k tomu jsou potřeba, finanční a další. A ještě jedna věc. Chci říct, že v tom přeskumu v polovině období je obsaženo, že třeba synergie i v otázce eh, slučování finančních prostředků. A tak se ptám, zda by toto mohlo být jakýmsi řešením. A Zda tedy v tom přístupu, který navrhujete, jsou inovace. Protože je jasné, že každý rok se stěžení iniciativa musí zabývat i eh, s vnějšími partnery, ale jak si to přesně představujete? Samozřejmě, my chceme znalosti a inovace, my v parlamentu jsme rozhodně pro, ale důležité je, abychom nalezli správný přístup, aby to nezůstalo pouze na papíře jako Lisabon. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Hercog. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, jsme rádi, že jste nás navštívila a že jste, tedy, že jste, takhle, že jste takto pohovořila o tomto tématu. Mám několik otázek, budu stručná. Za prvé rozpočet. Jak můžete pohnout s radou? Protože už známe rozpočet Eh, když se podíváme na to, co udělala Rada, rozpočet, eh, Rada s kapitolou Výzkum a vývoj rozpočtu, zejména se to týká kapitoly 5 a položky 1a, týká se to zejména financí na výzkum. Takže co s tím můžete udělat? udělat jak můžete přesvědčit Radu? Protože bez finančních prostředků prostě nedokážete své cíle splnit a my tím pádem také ne. Do roku 2014 vlastně skončí eh, mandát tohoto parlamentu, ale eh, svět se nezastaví, prostě pořád se bude otáčet dál a musíme s tím něco udělat. Za druhé, co se týče ITERu, tak možná budu trochu proti kolegům. Souhlasím s tím, co říkali, ale myslím si, že kdekoliv je velký problém, tak je zde problém GMES, Galileo, plán SET, všechny, všechny projekty, které jsou větší, které obnáší víc než jeden, jednoho členský stát, tak tam je vždycky určitý problém. A tady je pouze jedním z těchto velkých uh, projektů. Takže um, se to týká všech velkých projektů. Mám další otázku. Já jsem, uh, zastupuji, jsem Maďarsko a musím se tedy zeptat, Eh, co vidíte jako priority maďarského předsednictví? A jak si myslíte, že Maďarsko za svého předsednictví pokročí? Jaké máte plány pro následující půlrok? A také, jaký máte názor, který se týká Evropského institutu pro eh, technologie a inovací, který sídlí v Maďarsku a je docela zajímavé. Zda si myslíte, že by tento institut mohl třeba být ještě užitečnější v budoucnosti. Co si o tom myslíte? Velice děkuji, že jste nás navštívila a my jako parlament vám určitě pomůžeme, zejména v rámci dohodovacího řízení teď eh, s radou, abychom eh, tedy napravili to, ty škrty, které rada navrhuje. Děkuji nyní paní kolegyně Thompson. No, děkuji, pane předsedo, velice děkuji, paní komisařko, za to, že jste nás navštívila. S pozorností jsem vás vyslechla a jsem ráda, že snad tedy zde bude více modernizací v Evropě, o které jsme usilovali i v minulosti. Velice se mi líbilo to, co jste říkala o spolupráci mezi inovačními, mezi inovátorskými společnostmi napříč Evropou. Myslím si totiž, že je zde mnoho zdrojů, které jsou vlastně na dosah, které můžeme využívat, můžeme sdílet zkušenosti, můžeme předávat své znalosti eh, z jedné, vlastně mezi jednotlivými zeměmi, můžeme využívat všechny zdroje, které máme v Evropě, takže mně se líbí vše, co jste říkala v, v tomto kontextu. Za druhé se mi velice líbí myšlenka veřejných zakázek spojených s inovací. Uh, pokud vím, tak je zde pouze jediná země ze všech 27, kde je konkrétní legislativa, která se týká veřejných zakázek a inovací. Bylo to, je to ve Spojeném království, kde tedy ministerstvo toto zavedlo v roce 2007, takže já si myslím, že Spojené království už má v tomto ohledu zkušenosti a možná bychom je mohli využít i v jiných evropských zemích. Mám pro vás tři otázky. Hovořila jste o posílení rady ERC, s tím souhlasím. A zajímá mě, Zda se domníváte, že Rada ERC by měla mít větší objem rozpočtu, větší objem prostředků. Za druhé, hovořila jste o strukturálních fondech a o synergiích v rámci e, jednotlivých programů. My si myslíme, že byste měla být synergie mezi jednotlivými programy, ale e, pokud vím, tak mnoho konkrétních příkladů zde nevídáme. Takže myslím si, že by bylo dobré, abychom nejprve provedli určité hodnocení mezi synergií rámcových programů a strukturálních fondů. A pokud zjistíme, že jsou zde určité překážky, tak bychom měli vytvořit takovou strukturu, takový systém, abychom mohli tyto překážky odstranit. Za druhé, já jsem koordinátorkou eh, ve výboru pro práva žen, takže mě také zajímá, zda budete mít jako prioritu ženy badatelky a také mě zajímá, jakým eh, způsobem se nyní vydáváme. My, vypracová, my nyní právě ve výboru připravujeme také zprávu, která se týká žen ve výzkumu. Děkuji, paní Hall. Velice děkuji. Paní komisařko, děkuji za velice podrobnou prezentaci, která se týká Unie inovací. Mám tři otázky. Za prvé, poté, co jsem si vyslechla to, co říkala kolegyně Vicky Ford, tak eh, mohu říci, že jsme si vědomi finančních problémů, které mají nyní členské státy. Eh, co si myslíte, nebo jak si myslíte, že může Unie pro inovace odstranit určité překrývání ve výzkumu, které nyní existuje, protože jde o to, že některé členské státy vlastně se věnují týmž otázkám. Můžete zaručit, že tento evropský systém může zlepšit účelnost výzkumno, výzkumných pro, eh, programů jednotlivých členských států? Za druhé, Unie inovací hovoří také o Eh, zvláštním novém programu, který má také řešit výzvy pro společnost. Nicméně není zcela jasné, jak do toho zapadá, jak vlastně ten plán SET zapadá do Unie pro inovace. Takže to znamená, jak jsou tyto projekty eh, spojené, jak, jak, je, jak, se, jak budou skloubené. Ráda bych, abyste nám to vysvětlila. A ještě mám otázku, která se týká těch výzev pro společnost. Uh, Jednou z oblastí, o které se hovoří, je takzvané zdravé stárnutí nebo stárnutí ve zdraví. Zajímalo by mě, jak eh, stěžení iniciativa eh, nebo jak, jak eh, zda byste nám mohli pohovořit, jak je to se stávající směrnicí, která se týká klinických zkoušek. A také by mě zajímalo, jaké se domníváte, že budou hlavní výzvy, pardon, hlavní výstupy, které budou výsledkem této nové směrnice o klinických zkouškách. A ještě mi dovolte vám poděkovat, protože vím, že také se věnujete zvláštnímu programu, který se týká spolupráce v rámci pro v otázce eh, klinických zkoušek a velice vám děkuji, že se tomu věnují vaši pracovníci. Nyní děkuji, nyní paní Tykau. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko, za vaši prezentaci. Mám následující otázku. Pokud se týče inovační politiku, tak tady si myslím, že bychom měli podporovat malé a střední podniky, neboť ty jsou motorem ekonomického rozvoje v EU. A pokud se týče financování výzkumu, tak já doufám, že se nám podaří zvýšit rozpočet na projekt Galileo. Stávající financování pro satelitní systém není dostatečné a nám my nebudeme moci plně využívat výsledky projektu Galileo, pokud nyní nedáme k dispozici příslušné finanční prostředky. A nyní mám dotaz. Myslím si, že mohu položit ještě další otázku, která se týká skutečnosti, že v minulém desetiletí došlo k průmyslovému procesu. To znamená, že inovační kapacity zůstaly v EU, ale ta, zase výrobní kapacity byly relokovány do třetích, stran, do třetích zemí, protože tam byly nižší náklady. A není tedy došlo k odtržení inovační kapacity od výrobní kapacity a to by mohlo být špatné pro EU. Jak opět tyto dvě politiky skloubit, protože já se domnívám, že tyto kapacity by měly jít ruku v ruce. A průmysl relokovaný do třetích zemí může vést také ke snížení inovace. Já se domnívám, že Evropská unie by měla mít opravdu ambiciozní průmyslovou politiku pro eh, lepší a zelenější zaměstnanost. Paní kolegyně, prosím, paní Judy, pan Judy. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní komisařko, za vaše slova a za to, že zodpovíte naše otázky. Mám tři otázky. Musím říci, že lituji toho, že rozpočtové aspekty zakrývají velké vědecké výzvy v oblasti eh, výzkumu, vědy a tak dále. Je to samozřejmě, rozpočet je důležité politické téma, ale tato materie, ty, tato naše témata nesmí být překrývána rozpočtem. Také musí zůstat e, vlastně ve světle reflektorů. A potom máme tady velké výzvy, na které může odpovědět pouze věda. A tady jde o propojení e, etiky s vědou. Je třeba také pracovat s určitým úrov, určitou úrovní eh, vědomí a povědomí. A to se týká také například jaderné energetiky a hovořím tedy přímo tedy o etice. A eh, již jsem hovořil o finančních výhledech. Jak to vypadá? Myslíte si, že výzkumná politika by měla být komunitární, eh, komunitárně založena, protože je to důležitá součást vnitřního trhu? Tak, abychom pracovali, tak říkajíc, kontinentálně máme 27 armád a již nemáme žádného nepřítele. Potom máme 27 státních struktur a neměli bychom jednou opravdu provést takzvaný kontinentální audit. Nebylo by to zajímavé také u vědy a výzkumu? To by například mohl udělat nejvyšší, tedy účetní dvůr s jednotlivými nejvyššími účetními dvory či kontrolními úřady. Takže nedalo by se v této oblasti něco dělat, tak abychom opravdu vytvořili komunitární systém a tím také ušetřili? Pan De Angelis? Yeah. Grazie, grazie presidente. Mm. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vaše iniciativy jsou podle mého názoru velice dobré, také proto, že tam máte velice zajímavé cíle, výzkum, inovace, chcete je posílit, tak aby mohli odpovědět na výzvy globalizace. Zejména se to týká posílení konkurenceschopnosti, týká se to ovšem také otázek sociálních a environmentálních. A nyní přejdu ke své otázce číslo jedna. Za prvé, Unie inovací má dojít k navýšení privátních a veřejných prostředků a tímto způsobem zlepšit přístup k inovací. Samozřejmě to ještě ne, povede k tomu, že se malým a středním podnikům pod, povede lépe, protože malé a střední podniky, které budou chtít investovat do informací, to budou to mít jednodušší. A nyní strukturální fondy. Tam je samozřejmě důležitá synergie všech programů, ale já se ptám, jaké všechny nástroje máme pro to, abychom mohli urychlit využívání těchto zdrojů a zjednodušit ho. A třetí otázka, ta se týká národních politik. Tyto politiky často e, nyní přistoupily k velkým škrtům výdajů na výzkum. A máme zde i deficit v soukromém sektoru. E, chybí kvalifikovaní pracovníci, chybí výzkumníci. Eh, je pravda, že je možné zde vytvořit 3,7 milionů pracovních míst do roku 2020? Když se podíváme na diskuzi, které probíhají v členských státech, tak tam padly velice různé eh, názory. Šlo tam o škrty v oblasti vzdělávání a další věci. Jakým způsobem je možné to celé nějakým způsobem schrnout, abychom zlepšili zaměstnanost zejména mladých výzkumníků? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní komisařko. Mám takovou krátkou úvahu a potom otázku. Dnes dopoledne, když jsem byl ve frontě na letišti, tak jsem viděl reklamu, kde se hovořilo Ultimate Jack Daniels Hamburger to, byl, to byla nějaká restaurace. Já vím, že Jack Daniel je whisky a hamburger je zase tedy hamburger a tady se mi nabízí všechno dohromady. My žijeme v době nedosažitelných cílů a přehánění. My jsme si stanovili Lisabonskou strategii a řekli jsme, že budeme do letošního roku tou nejkonkurenceschopnost ekonomikou. A nyní máme uh, Unii uh, inovací a to mi připadá jako tato restaurace Jack Daniel a hamburgery všechno dohromady. A já nikdy nejsem schopen vysvětlit naše evropské strategie voličům. Skepse, která vychází z těchto vágních termínů, také souvisí s tím, že dochází k devalvaci těchto slov a těchto programů. A vzhledem k tomu, že máme před sebou léta úspor, která budou mít také dopady na rozpočty EU. Takže jak to vypadá se současným praktickým financováním a dosahováním a prováděním stanovených cílů? Děkuji. Kolegyně Toja. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji paní komisařce za její slova a také jí děkuji za to, za to, že se snaží posílit efektivitu a údernost. Především to, že hledá nové možnosti, například také zjedno, se snaží o zjednodušení nástrojů. Její cíle jsou velice pozitivní, ale chybí zde příslušné nástroje. A také pokud se týče účinnosti, naší činnosti, tak tady nám také ledas co chybí. Proto si myslím, že eh, onen index, tedy se, eh, ten seznam indikátorů považuji za velice dobrou věc. Já bych vás chtěla vyzvat, abyste nadále pokračovala ve svém přístupu, který považuji za pozitivní. A pak tady se chci ještě zmínit o modalitách a prioritách. Takže modality, jak toho všeho dosáhneme. Tady jde o to, že musíme združit naše úsilí například také rozpočtové úsilí. Tady myslím také na již uskutečněné iniciativy jako společné programování. Mě by zajímalo, zda se touto cestou hodláte ubírat i v budoucnosti. Určitá témata souvisí také se zdravotnictvím a v jiných oblastech se jde o to, aby se združili evropské prostředky s prostředky evropských států, protože jenom až tehdy, až se nám toto podaří, pak se nám podaří udělat určitě také velký pokrok. V některých oblastech je důležitá spolupráce. Když nezdružíme naše síly, pak cílu nedosáhneme. Já vím, že to bude nesnadné, členské státy se zajisté budou bránit, ale jestliže Evropská komise EU bude využívat své prostředky a bude e, také stanovovat své vlastní plány, pak e, si myslím, že nebude schopna získat členské státy na svou stranu. Takže mě by zajímalo, co si o tomto myslíte. A potom také mě by zajímaly etické aspekty vědy, jestliže se hovoří o sociální inovaci. a snažíme-li se toto zakotvit ve všech oblastech, protože sociální inovace je velice důležité téma. Jde o to, o nalezení například jde o zlepšení našeho společného společenského života. Sociální inovace, to je velice důležitá oblast, do které bychom se měli pustit. A jako poslední dostane slovo pan Enšu. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat paní komisařce za její dnešní návštěvu a také děkuji za velice srozumitelnou prezentaci. Chtěl bych eh, pohovořit o tématu, o kterém už jsem několikrát hovořil. Jedná se zejména o infrastrukturu pro výzkum. Plně souhlasím s tím, co říkala eh, to, co říká komise v podpůrném dokumentu. Jde o to, že EU trochu pokulhává jak za USA, tak za Japonskem, co se týče výzkumné infrastruktury, zejména v nových oblastech technologií, technologického vývoje. A to by mohlo být eh, v budoucnu problém pro Evropskou unii. Zároveň jediná možnost, jak Evropská unie může toto dohonit, je to, že rozšíří svou výzkumnou infrastrukturu ve všech členských státech, aby mohla těžit eh, z těch eh, výhod, které to přinese. Zejména je důležité kombinovat jednotlivé kultury, jednotlivé druhy a jednotlivé obory znalostí. Nové členské státy nemají dostatečnou výzkumnou infrastrukturu. A já bych chtěl požádat komisi ještě jednou, nebo chtěl bych si ji zeptat, zda plánuje určitou strategii, eh, která by eh, jak si eh, se dala kombinovat se strategií 2020. Taková strategie, která by posílila výzkumnou infrastrukturu v nových členských zemích. Projekty, které se nyní připravují v této strategie, se týkají lepší infrastruktury pro, výzkumu, eh, pro výzkum v nových členských států. Děkuji a mám takovou, nebo paní kolegyně Merkles má takovou malou doplňující otázku. Děkuji, pane předsedo. Já jsem totiž zapomněla ta magická slova. Totiž ano, ještě než jsem chtěla, ještě než jsem tedy dokončila svůj projev, tak chtěla jsem ještě říci, paní komisařko, vy spolupracujete s komisařem Tajánem velice úzce. A myslím si, že to je vynikající, protože je důležité, abychom propojili výzkum a podnikání. Můžeme očekávat, že také eh, podobné plány si vyslechneme od něho, abychom zjistili, jak vlastně zase průmysl nakročí vůči výzkumu, protože si myslím, že by pro nás bylo zajímavé slyšet eh, o této otázce i z jeho pohledu. A také jsem zapomněla vám ještě poděkovat za vaše vřelá slova. Paní komisařko, velice se těším, že spolu budeme spolupracovat. Myslím si, že tato strategie je nesmírně významná a určitě nechce, aby z ní vyšel jakýsi hamburger Jacka Danielse, nějaký kočkopes. A vážení kolegové, vážené kolegyně, chtěla jsem vám také všem poděkovat za všechny komentáře a velice se těším na další spolupráci. Děkuji. A nyní má slovo paní komisařka a odpoví na celou řadu těch rozdílných otázek. Já doufám, že to bude možné. A jinak si upozornit na to, že o tomto tématu budeme hovořit ještě i na naší příští schůzi. Děkuji, pane předsedo. Tato rozprava je nesmírně zajímavá a trochu mi připomíná také rozpravy, které se odehrávají u nás na komisi, které se týkají zejména v naší skupině pro inovace, kterou eh, předsedám, protože jsou zde určité protichůdné uh, návrhy, protichudné požadavky, někteří komisaři mají prostě jiné priority, kteří ostatní komisaři nezdílí. A nakonec se musíme eh, snažit z této diskuse eh, jak si vydestilovat určité výsledky a chceme také, vlastně doufám, že se nám podařilo vypracovat určitý dokument, který je srozumitelný a který může být základem pro další práci ten, roz, ta rozprava, která zde probíhá, to je rozprava, kterou v podstatě vedeme už od začátku, kdy naše komise se ujala mandátu. Takže nejprve se tedy podívám na ty otázky. Je pravda, že skutečně velice úzce spolupracuji s komisařem Tajanem a je to důležité kvůli jeho portfoliu. On eh, se nyní právě připravuje na stěžení iniciativu, která se týká podnikání a doufám, že až bude ta jeho stěžení iniciativa schválena, tak bude vidět, že jsou zde určité synergie. Takže eh, také záleží na něm, zda bude ještě chtít diskutovat o této eh, strategii. Začnu asi takovou nejtěžší otázkou, které stále čelím od té doby, kdy jsem se stala komisařkou, a to je téma ITERu. Dnes je to s fosilními palivy tak, že celkově uspokojí asi 80 naší poptávky po energetice. To znamená, stále ještě zůstávají, jsou důležité, ale stále také jsou velice špatné pro klimatickou, pro klimatickou situaci a také zodpovídají za velký objem emisí CO2. Rada se v říjnu 2009 rozhodla, že musíme snižovat emise o CO2 celkově o 80 do roku 2050. Je to určitý dílčí cíl, je to velká výzva, protože všichni musíme na tuto výzvu reagovat. Zabezpečení energetiky je také další významnou výzvou pro budoucnost Evropy. A už jsem zde hovořila jak na svém slyšení, tak i na dalších, při dalších příležitostech, že zde není žádné jednoduché řešení, jak namíchat ten správný energetický misk pro Evropu. Proto se snažíme podpořit všechny eh, alternativy, které se snaží najít různé nové cesty pro zabezpečení energetiky. A zde máme tedy energetiku, nebo tedy eh, eh, máme zde vlastně tedy tu termojadernou fúzi. Myslím si, že to je velkou příležitostí. Co se týče budoucnosti fúze, tak ta záleží do velké míry právě na tom, jak to bude s tím, eh, s tím projektem ITER. Hovořili jste o tom, že se jedná o veliký výzkumný projekt, jeden z největších svého druhu v historii. A proto si myslím, že je pouze přirozené, že tak velký a tak složitý projekt, jako je projekt reaktoru ITER, spolu sebou nese různá rizika. Nicméně, myslím si, že ten, ta hlavní myšlenka eh, převažuje. Od února se snažíme najít způsob, jak najít tedy udržitelné a rozumné financování celého projektu ITER. Problémem zde je jednak financování, ale také jsou zde ještě další problémy, které se týkají zprávy toho projektu. E, učinili jsme různá rozhodnutí, jednak na tom fóru F4E a také v Barceloně, která mají vyřešit tyto otázky. Když jsem poprvé navštívila USA v březnu nebo v dubnu, tak právě otázka ITER byla jednou z otázek, eh, o které jsem hovořila. A eh, USA chtělo, aby Evropská unie zůstala tak nadšená z tohoto projektu, jako byla na začátku a já jsem ji tedy ujistila, že se o to budeme snažit. Nicméně, pokud zde bude tento vynikající projekt, je důležité, aby byl řízen správným způsobem a my, to správno, my to, ten správný systém řízení musíme zřídit. Nicméně dnes je zde tedy nedostatek financí, o kterém jste hovořili, 1,4 miliard eur. Rada požádala komisi, aby nalezla řešení v rámci stávajících rozpočtových stropů a také primárně, aby hledala prostředky v sedmém rámcovém programu. První ten e, návrh zněl, abychom vzali všechny prostředky ze sedmého rámcového programu. Pro mě, jako pro komisařku pro výzkum, to nebylo udržitelné řešení, protože pro nás je důležité, abychom nedostali ten sedmý rámcový program pod e, velký tlak to znamená, že tento návrh, jak jste správně řekli, zde tedy zazněl, ale my jsme měli pocit a stále máme pocit, že tedy je zde, eh, tedy ten, že ten nový návrh je spravedlivější a ten návrh bychom chtěli zavést do praxe. Velice bych chtěla, aby nás v tom podpořil také Evropský parlament, aby nám pomohl protlačit tento návrh, protože si myslím, že je vyvážený, že je spravedlivý a obávám se, nebo myslím si, že to je jediný způsob, jak ochránit naše společné priority v oblasti výzkumu. Stále ještě probíhají diskuse v rámci evropských orgánů, možná to ještě bude určitou dobu trvat, ale Domnívám se, že musíme respektovat, že rozpočtový orgán má nyní dvě, eh, dvě části, dvě složky a musíme tedy respektovat to, že oni budou hledat eh, řádné řešení. Myslím si, že ten projekt bychom měli dále podporovat. V této fázi je také dobré říci, že vy osobně jste mě také požádali, abych eh, přeskoumala otázku Eh, financí nebo řízení eh, v F4I. E. Jde o to, že to je skutečně obrovský projekt a ten projekt už vlastně už se tam rozhodli, že ten, že vlastně ušetří velké částky. Eh, jedná se například o různé součástky a musíme vzít úvahu, že se například zvýšily ceny různých součástek. A toto se musí brát v úvahu. Myslím si, že pokud chceme zajistit výstavbu tohoto eh, reaktoru a chceme přejít, eh, chceme vlastně přejít také eh, k tomu, k této termojaderné energii, Eh, tak to musíme podpořit a také chci zdůraznit, že to bude velice důležité pro evropské firmy, což je velice důležité zejména v době, kdy evropské firmy a celá Evropská unie čelí různým výzvám, které se týkají zejména zaměstnanosti nebo nezaměstnanosti. Myslím si, že chceme podpořit eh, inovaci a také konkurenceschopnost evropských podniků. Dále nebudu eh, jmenovat eh, konkrétní poslance a poslankyně, ale budu tedy hovořit o některých otázkách, které často zazněly z úst několika poslanců a poslankyň. Takže zaprvé, co se týče inovačních partnerství. To partnerství je vlastně dvojí, nebo úkol je dvojí. Za prvé, kombinovat zdroje mezi EU, členskými státy a průmyslem abychom dosahovali rychle průlomových výsledků, zejména v těch oblastech, které jsou důležité pro občany. A dále, co se týče těch velkých změn společností, tak ty jsou na jedné straně výzvami, ale na druhé straně jsou také velkými příležitostmi. Máme zde obnovitelné zdroje, ekoinovace a tak dále. To celkově také eh, napomůže globálním trhům. Chceme také posílit a obnovit eh, základnu evropského průmyslu. Chceme vytvářet nová a udržitelná pracovní místa, zejména v takových sektorech, která v budoucnu porostou a budou perspektivní. Proč tedy potřebujeme tato partnerství? Za prvé, partnerství se budou věnovat dvěma problémům, která nyní brzdí inovaci v Evropě. Za prvé je to téma, které jste zmínili téměř všichni, a to je tedy problém přílišné roztříštěnosti jednotlivých nástrojů. Máme zde nástroje na úrovni EU a na úrovni jednotlivých členských států a tyto nástroje často fungují zcela izolovaně, eh, místo toho, aby se navzájem obohacovaly a kombinovaly. Myslím si, že eh, kvůli této roztříštěnosti přicházíme o mnoho příležitostí. Partnerství pomůže lépe koordinovat a také zjednodušit ty eh, stávající systémy, jako jsou například Eh, společné, společný technický program, společné programování a také evropské technologické platformy. Za druhé, nedaří se nám zatím dos, vlastně přenést vědecké poznatky do praxe a na trhy. A proto chceme odstranit překážky, které se týkají celého toho systému inovací, celého toho řetězce. Například chceme odstranit překážky regulatorní, chceme posílit eh, otázku normalizace, standardizace a chceme k tomu využít právě koncepci veřejných zakázek. Chtěli bychom tedy odstranit všechny překážky, které brání tomu, aby se ty nové myšlenky dostávaly do praxe a vytvářely příležitosti pro evropské firmy. Myslím si, že zde není žádný důvod, proč bychom se nemohli snažit odstranit eh, tyto překážky. A zároveň může ten výzkum stále pokračovat. Získáme určitý čas a za druhé také zajistíme to, že jakmile bude nalezen určitý vědecký poznatek, tak se tento poznatek dostane do praxe. A zde je také důležitá rychlost. Ehm, jednotlivé vlády budou hovořit v prosinci o těchto otázkách. Rada ve složení pro konkurenceschopnost už jednala na posledním zasedání a na konci listopadu budou hotové jejich závěry. My je požádáme, aby podpořili tuto myšlenku partnerství. Nicméně, chtěli bychom také zahájit určité pilotní partnerství, zejména které se týká otázky zdravého stárnutí a to bychom chtěli, aby podpořili zvláště. Jedná se o partnerství, které se týká toho, aby se e, roky, které člověk prožije ve zdraví, prodloužili. Je to cíl do roku 2020. Myslím si, že to je určitý cíl, kterému každý porozumí, který každý chápe. A pokud chceme dosáhnout tohoto cíle, tak eh, zde budeme mít několik takových zvláštních pracovních balíčků. Například musíme najít eh, inovativní eh, řešení a zavést je do praxe. Týká se to také inovativní medicíny, inovativních léčivých přípravků, týká se to léčby různých chronických nemocí, neurodegenerativ, ne, neurodegenerativních e, chorob a také máme zde nové informační a komunikační technologie, které mají přispívat k vlastně zdravému životu, ke zdravému stárnutí. E, někdo říká, že otázka e, toho stárnutí ve zdraví, že to je taková myšlenka, která je velice prchavá, která, je, která není moc konkrétní a že je těžké vybudovat určitá partnerství, ale já si myslím, že to je právě velkou příležitostí pro různé firmy. Například máme zde farmaceutický průmysl, máme zde informační a komunikační technologie a třeba tyto dva průmysly mají velký zájem protože si myslí, že je to dobrá příležitost pro vytváření nových pracovních míst. Eh, můžeme zde nabízet různé nové projekty a programy, aby lidé mohli žít delší život ve zdraví a mohli být déle soběstační. Myslím si, že to je celkově velice důležitá otázka protože každý členský stát vynakládá obrovské množství prostředků na e, vlastně život seniorů. A my nechceme, abychom pouze žili déle, ale abychom žili déle, abych, abych, abychom byli zároveň zdraví a soběstační. Takže já si myslím, že například toto konkrétní partnerství je e, velmi dobré, abychom ho podpořili. Jednak podpoří evropský průmysl, vytvoří také nové trhy, které se stále rozrůstají, ale také mohou eh, zlepšit zdraví lidí, tím pádem se zlepší i a prodlouží jejich produktivní život a zároveň to odlehčí, odlehčí členským státům, které vynakládají velké prostředky na péči o nemocné a o potřebné. Takže si myslím, že to je celkově přínosné. Doufám, že tato myšlenka partnerství i ten pilotní projekt získá podporu. Co se týče toho partnerství, tak to je v podstatě taková nová myšlenka, protože zatím zde takový podobný projekt ještě nebyl. Proto bych chtěla podpořit myšlenku toho pilotního projektu, toho pilotního partnerství, kdy budeme velice úzce spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami, včetně Evropského parlamentu. A ta pilotní fáze e, skončí v létě, po ní zveřejníme sdělení, ve kterém e, vyvodíme určité ponaučení z tohoto pilotního projektu. A nakonec tedy se rozhodneme, jak by ty myšlenky mohly fungovat v praxi. Chci však říci, že určitě zde nemluvím o žádné nové agentuře. Hovoříme pouze o takové jednoduché politické struktuře, která má posílit a řídit partnerství Rozhodně se nejedná o to, že bychom chtěli zřizovat nějaké nové agentury nebo nějaké nové subjekty, které posílí již tak velké administrativní břemeno. O tom vůbec není řeč. Otázkou je, další otázkou je tedy, zda může být veřejný sektor inovativnější. Já si myslím, že zcela jistě ano. Eh, v současné době mnohé nebo většina členských států se uchyluje k úsporným opatřením a právě proto potřebují členské státy více inovovat, aby mohly uspokojovat stále se zvyšující poptávku a také, aby mohly uspokojit eh, žádosti občanské společnosti a spotřebitelů a občanů chceme, aby všichni lépe eh, pochopili myšlenku důležitosti inovací ve veřejném sektoru a také chceme, aby všechny iniciativy, které byly úspěšné, byly dobře zviditelněny a abychom také eh, mohli stanovovat určitá hodnotící kritéria. To je velice důležité. Na začátku svého projevu jsem eh, hovořila o tom, že komise zde má také v plánu novou hodnotící tabulku pro inovace, což bude také vlastně takový součást celého toho systému benchmarkingu. Nicméně na začátku příštího roku také komise připraví projekt, který má zkoumat e, sociální otázky. Bude se týkat také eh, hodnocení inovací a identifikaci potenciálních překážek. Budeme se také snažit vysvětlit členským státům, jak je důležité propojit jednotlivé hlavní představitele inovací, aby mohli sdílet a vyměňovat si osvědčené postupy. Myslím si, že EU a Evropská komise má ideální úlohu v tom, aby dokázala ehm, jak si propojit všechny klíčové hráče jednotlivých členských států a aby také dokázala například identifikovat nejlepší eh, místa, nejlepší centra v jednotlivých členských státech a aby se tedy, abychom tedy dokázali lépe šířit myšlenky, které jsou důležité pro občanskou, pro občany, pro zaměstnance, pro zaměstnavatele a, jak, a také pro výměnu osvědčených postupů. Myslím si, že, jsou zde, že je zde ještě další potenciál pro inovativní veřejné služby, protože si myslím, že veřejné služby musí být ještě efektivnější. Jsou zde také určité cíle v oblasti veřejných zakázek, která se soustředí eh, například na to, že je zde nutné trošku zvyšovat eh, znalosti a schopnosti. Eh, myslím si, že jsou zde ještě velké možnosti, jak využít tuto oblast, co by nový nástroj. A také dokumenty Evropské komise žádají jak členské státy, tak i regiony, aby vyčlenili speciální část rozpočtu pro tuto oblast. Tato partnerství pro inovací tedy také budou, eh, budou vycházet z různých společných programů, například z programu pro neurodegenerativní choroby, a je důležité, aby ten vědecký pokrok, vědecké poznatky se co nejrychleji dostaly do praxe, zde konkrétně tedy do služeb a do výrobků, které lidé potřebují. Ještě... Pokud se týče malých a středních podniků, navštívila jsem konferenci, která na mne udělala velký dojem. A sice to byla konference v Itálii. A Itálii je obrovské množství malých a středních podniků a často to bývají mikropodniky, které se skládají ze tří či pěti lidí, kteří pracují a kteří chtějí se inovovat, ale často nemají proto potřebné nástroje. Na mne udělalo velký dojem, že Celá řada malých podniků také mohlo ukázat, že například dokáží dělat skvělé věci, které lze také exportovat do dalších zemích. Malé a střední podniky jsou páteří naší ekonomiky a e, tím pádem bychom je měli zapojit a využívat jejich činnosti. Tak také jsou tady další opatření ve prospěch malých a středních podniků. Tato opatření by se například tak se týkala zlepšeného přístupu k financováním, protože financování v jednotlivých členských státech a také v celé EU je složitou věcí pro malé a střední podniky Zítra pravděpodobně budete diskutovat s paní Erikou Mann a s generálním ředitelem DG, takže budete diskutovat o nástroji RCF. Toto byl skvělý nástroj a skvělá pomůcka. Takže to, tento nástroj opravdu může pomoci mnoha malým a středním podnikům. toto, tato panevropská síť pro přenos informací a pro sdílení rizik, tak my musíme opravdu e, zdroje v této oblasti združit a také uvidíme, proč je o tuto síť velký zájem. Další opatření. My musíme zjednodušit také financovací finanční proces. My potřebujeme rozšířit také rozsah evropské inovační politiky a nesmíme se zaměřit pouze na technologický výzkum a musíme také podpořit to, aby malé střední podniky měly zájem se zabývat netechnologickými oblastmi. Tady bych chtěla znovu zopakovat plán, který eh, souvisí také s tvůrčím průmyslem a že také má být zahájen proces evropského designu. Stávající eh, systém ukázal, že evropský jaký rozpočet může z 20 násobit eh, kapitál a finanční vybavení. My proto chceme také eh, zlepšit dostupnost eh, kapitálu a chceme také podpořit přeshraniční spolupráci firm s investory, protože často Toto souvisí s tím, že tady existuje na jedné straně v jedné země existuje inovativní firma, v druhé zemi existuje investor, kteří se však nikdy nesetkají. Takže proto je třeba vytvořit síť, aby oba dva subjekty se setkaly. Je důležité také říci, že finanční fórum pro malé a střední podniky bude řešit problémy v oblasti financování, které které malé a střední podniky řeší. Takže celkově řečeno, my se snažíme zaměřit na velké zapojení malých a středních podniků do této oblasti a také na to, jak my jim pomůžeme, aby oni sami se zapojili. Takže dohoda o grantech, která bude podepsána, tak ukázala, že více než pět tisíc podniků se toho zúčastní. Je tady, bude tady příspěvek ve výši 1,5 miliardy euro, a které půjdou tedy na, SM, na malé a střední podniky. To znamená, že Vidíme, že malé a střední podniky jsou stále více zapojovány od zahájení rámcového programu FP7. Takže mezinárodní spolupráce to je velice důležitá věc. Tuto my musíme se snažit zabezpečovat mezinárodní spolupráci. A pokud se týče standardizace, tak na tom pracujeme. Já jsem také při návštěvě Spojených států hovořila o tom, jestliže my v Evropě a v USA nebudeme stanovovat eh, celosvětové standardy, pak je pro nás stanový východ. A to my nechceme. Proto my jsme ve vzájemné konkurenci na straně jedné, ale na druhé straně musíme najít možnost spolupráce tak, abychom mohli společně, společně konkurovat. A vy také uvidíte, že v následujících měsících dojde eh, k navržení nových metod a pan komisař Tajany, který je zodpovědný za tuto oblast, také toto bude stále více prosazovat zachování vědců v EU a také, aby vědci měli dobrou kariéru v Evropě a mohli zde dobře žít. Toto je e, velká výzva pro celou komisi, tím se zabýval také bývalý komisař pan Potočník. Já jsem velice znepokojená situaci u vědců a tady opravdu dochází k odchodu vědců a například také ženy vědkyně na tom nejsou zrovna nejlépe, protože například si musí vzít také dovolenou, když mají dítě a rodinu a my je musíme především zabezpečit, aby se mohli zase vrátit. My musíme život vědců udělat přijatelnější pro vědce, my, chceme, my musíme také zabezpečit, aby vědci tady chtěli u nás ve Evropě zůstat. A také musíme povzbuzovat eh, vědce mimo rámec EU, který, aby chtěli pracovat v EU. Já se domnívám, že mezinárodní činnost vědců je velice žádoucí, ale já bych chtěla, aby se opět vraceli. A proto musíme také instalovat opatření, tak aby se vědci zpátky vraceli a až bude evropský eh, výzkumný eh, prostor vytvořen, pak budeme mít možnosti, jak přitáhnout mezi nás ty nejlepší, ty nejinteligentnější, tak aby zde pracovali a nadále zůstali. RSFF, o tom jsem hovořila, a zjednodušení zpráva paní Kavajom. Tato zpráva to je velice důležitá součást práce na zjednodušení. Ona opravdu se vyjádřila k těm nejzákladnějším věcem. My tady máme tři iniciativy, které již byly zahájeny došlo k přeskumu finančního nařízení a také tady máme to lebrantní chybovost. Také my jsme již hovořili o chybovosti, kterou můžeme tolerovat, ale toto není snadná záležitost eh, takže o tom se hovoří nesnadno v tomto výboru i v jiných výborech, ale tato záležitost je mimořádně důležitá a bude ještě důležitější, jestli že vědci budou mít možnost strávit více času v, labor, v laboratořích a nebudou muset vyplňovat různé formuláře. Já chci také zabezpečit, aby auditoři v generálních ředitelstvích nemuseli trávit dlouho času a sledovat ty mini částky, tak, aby se e, chybovost snížila pod 2%. Takže toto sdělení o chybovosti, kterou lze to, e, tolerovat, je velice důležité sdělení a my na tom nadále detailně pracujeme a jde nám o to, abychom zde v této oblasti dospěli k řešení. Já si také myslím, a pokud se týče osobních nákladů, tak zde se snažíme také hledat řešení, jak to, eh, to, toto udělat. To znamená, že bychom také stanovili určitá pravidla a pokud se týče také zabývat paušálních částek, například eh, pro eh, malé a střední podniky, tak abychom podpořili jejich účast. DG služby pracují na prováděcích opatřeních, tak, aby se zabí, zajistila jednotná aplikace pravidel všude v odborech komise. Toto je velice důležité. Je třeba mít stabilní platformu, je třeba mít jednotný výklad a také jednotnou aplikaci pravidel. Všechno toto pomáhá snižovat byrokracii, o které hovoří paní Cavalio vaše zpráva je velice důležitá pro mne i také pro mé služby. Tak eh, vy jste také přesně stanovila oblasti, kterými se musíme zabývat, tak abychom opravdu provedli celé zjednodušení. Pokud se týče Lisabonské strategie, tak ta nezafungovala. Proč si máme myslet, že Unie informací bude fungovat? Takže tady byl u Lisabonské strategie, tady byl 3% cíl a v inovační unii toto také zachováváme. My, mistři pro vědu, za, na to velice tlačili a za to bojovali a také ostatní eh, a kteří na to tlačili, i když eh, samozřejmě rozpočty pro vědu s eh, jsou snižovány v jednotlivých zemích, ale přesto ministři bojují ve svých vládách, buď aby rozpočtové roz, rozpočty zůstaly na stejné úrovni, anebo aby se také zvýšily v některých oblastech. Ale stejně důležité je, proč Unie informací fungovat bude. A to je proto, protože poprvé výzkum a inovace jsou opravdu v centru eh, politik EU. A o tom hovořil také předseda Barroso komise pracuje na tom východisku nebo na tom základě, že toto je v centru pozornosti EU a předseda Van Rompuy o tom hovořil také na radě v prosinci. A proto eh, musíme těmito různými politikami zabezpečit to, aby se nám podařilo to, co ve Finsku v 90. letech, protože Finsko se rozhodlo, že veškeré své investice nasměřuje do výzkumu. A my také musíme zabezpečit, aby členské státy se zachovaly stejně. My také víme, jak toto řešení ve Finsku zafungovalo a jak si nyní Finsko stojí. A proto musíme o tomto přesvědčit vlády, tak aby podpořili Unii informací, inovací. Jestliže se podíváme na 3% cíl pro R a D, tak tady se také hovořilo o indikátoru. Evropská rada nás požádala, abychom stanovili jeden ukazatel, jeden indikátor. A já jsem na skupině na nejvyšší úrovni jsem také požádala o jeden, o jeden eh, jednoho ukazatele. A potom jsem však musela říci, že tady není jeden jediný ukazatel, který by postihl všechno. A my tady nemůžeme vlastně nic použít, i když my jsme velice těsně v této oblasti také spolupracovali s OECD. Tady také se hovořilo o Star Matrix USA a proč se toto nemůže zde používat. Tato skupina se vyjádřila, že současnou situaci nemůžeme žádnými stávajícími metodami postihnout a proto skupina mi také doporučila, abychom si E, pracovali dva roky na stanovení tohoto jednoho indikátora. Ale nemůžeme, nechceme říci, že budeme dva roky e, čekat. Chceme si vytvořit hodnotící tabulku. Máme tady 25 prvků, které jsou v, v rámci této hodnotící tabulky. Myslím si, že je to příloha 1 příloha 1 či příloha 2 a tady se zabýváme například eh, lidskými zdroji, financemi a podpory eh, investice, eh, in, podnikatelství, intelektuální majetek aktiva a další. A my jsme toho názoru, že všechny tyto prvky potřebujeme aby se hodnotili touto hodnotící tabulkou, tak aby to byla taková všeobjímající hodnotící tabulka. A my potřebujeme především srovnávat e, stejné se stejným. Takže já se domnívám, že jsem se nyní již vyjádřila ke všem otázkám. Když jsem tady eh, byla na slyšení, tak jste mi také řekli, že jsem přetáhla. Já se domnívám, že toto se mi stalo nyní. Já chci pouze říci, že na cestě vpřed eh, sehrává váš výbor důležitou roli a také to, to bude nadále sedít za maďarského předsednictví. Já jsem sešla se zástupci maďarského předsednictví a hovořila jsem o programu maďarského předsednictví. Také budeme mít prozatímní hodnocení FP7, takže my začneme pracovat na přípravě FP8 a do toho bude zapojeno maďarské předsednictví. Já si myslím, že nemůžeme mít pouze takovou teoretickou strategii, která by byla jenom na papíře, ale my potřebujeme opravdu konkrétní strategii a na to potřebuji vaši podporu. Unie inovací bude fungovat jenom tehdy, jestliže se do toho zapojí všichni aktéři. A proto také Evropské partnerství bude důležité proto, aby všechno dobře fungovalo. Takže my nyní máme před sebou takové výzvy, které nemohou vyřešit jednotlivé členské státy. A proto je důležitá unie inovací. Já potřebuji pro koncepci partnerství v rámci Unie informací z vaší strany a já také potřebuji zelenou ze strany Evropské rady v prosinci já eh, ráda se mezi vás vrátím a že začne Unie informací fungovat a také až budou zahájeny pilotní programy. Až také se rozhodneme, jaké zkušenosti z toho odvodíme. Takže všechny tyto záležitosti já budu podporovat a doufám, že také ve vaši podporu v těchto věcech. Paní komisařko, já vám velice děkuji za informace, které jste nám poskytla. Děkuji vám, že jste si na nás udělala čas a že jste odpověděla tak detailním způsobem. Myslím si, že nás to dostalo opravdu o krok dál. V průběhu příštích týdnů o tom budeme ještě intenzivně hovořit. Takže ještě jednou mnohokrát díky a dostáváme se k dalšímu bodu na pořádu jednání. A jak jsem ji říkal, body 5 a 6 jsme prohodili, takže začínáme eh, bodem 6 je D o finanční nařízení o souhrném rozpočtu Evropské unie, přepracované znění. Slovo má pan Kalfín jakožto navrhovatel. Není tady? A promiňte, já jsem vás neviděl, takže máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěla bych vám představit takový teprve eh, počáteční stanovisko, které se týká finančního nařízení. Jedná se tedy o takový prvotní text. Je zde mnoho otázek, kterým se musíme věnovat. Jedná se, zejména, jedná se to zejména obsahu, samotného obsahu finančního nařízení. Za prvé velice stručně vám chci říci, že asi víte, že finanční nařízení je páteří celé rozpočtového procesu obsahuje všechny eh, zásady, které se týkají tedy provádění a plnění evropského rozpočtu, je průřezový a také se týká tedy jak příjmu, tak výdajů. Většinou se provádí revize finančního nařízení každé tři roky. A nyní je čas, abychom provedli tedy to další další přeskum, další revizi. A ještě za, za chvíli pohovořím podrobně o této revizi. Takové hlavní myšlenky finančního nařízení jsou následující. Je to tedy způsob, jak jednodušeji a transparentněji čerpat evropský rozpočet, jak zde vytvořit možnosti pákového efektu a jak také posílit zodpovědnost komise v tom, jak využívá rozpočtové prostředky EU, což jsou vlastně peníze eh, veřejné, veřejné peníze daňových poplatníků. Komise tedy tvrdí, eh, že zde budou transparentnější pravidla pro rozpočtový proces, chce také zjednodušit eh, pravidla pro všechny, pro implementaci a také se má zjednodušit využívání paušálů má se také dojít eh, ke, zjedno, ke zjednodušení různých systémů, která se týkají řízení rizik. Všechny tyto myšlenky jsou velice dobré, ale z pohledu našeho výboru, poté také, co jsme si vyslechli paní komisařku Gagan Quinn, víme, že tyto zásady sice znějí velice líbivě, ale trošku neodpovídají stávajícím potřebám, zejména co se týče oblasti výzkumu a vývoje. Máme zde dva hlavní problémy. Za prvé, jedná se o problém procesní. Úplně poprvé zde máme finanční nařízení, které e, se neřídí postupem e, postupem konzultačním, ale postupem spolurozhodování. Znamená to, že Evropský parlament bude mít mnohem silnější roli v celém rozpočtovém procesu, v tom procesu schvalování finančního nařízení. Komise se proto rozhodla navrhnout eh, vlastně obnovený postup, přepracovaný postup. A jedná se tedy o to, že, že tedy Evropský parlament eh, nebude eh, předkládat různé pozměňovací návrhy k některým otázkám. To vzbudilo velký rozruch, zejména ve, výpo- ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a paní Ingeborg Gressle si vyžádala zprávu od právní služby Evropského parlamentu, který se týká právě tohoto postupu. Jedná se o otázku principu. Zda necháme nebo zda budeme souhlasit s tím, aby Evropský parlament se mohl omezit pouze na určité oblasti rozpočtu, aby tedy mohl předkládat pozměňovací návrhy pouze k některým částem rozpočtu. Stále tedy očekáváme ještě formální stanovisko právní služby Evropského parlamentu a stále také ještě čekáme na konečné rozhodnutí paní Gresle. Nicméně na základě konzultací, které jsem vedl prozatím, tak zatím eh, by se eh, nejraději vrátila k tomu původnímu návrhu komise a chtěla by, aby zde byl takový postup, kde by parlament mohl uplatnit veškeré své pravomoce a mohl pozměnit nebo předkládat pozměňovací návrhy. Uvidíme, jaký bude, jaké bude rozhodnutí příslušného hlavního výboru. Zda tedy se vrátí k tomu původnímu návrhu komise. Tak pokud ano, tak samozřejmě my také eh, předložíme konkrétní návrhy, které se týkají tedy té verze, o které budeme jednat zde v parlamentu. Pak je zde tedy ten druhý problém, ten se týká samotného obsahu finančního nařízení. Chtěl bych zmínit několik věcí, které podle mého názoru jsou pro náš výbor důležité. Trochu mi to usnadnila paní komisařka svoji vynikající hm, prezentací a i svými odpověďmi na otázky. Co se týče výboru ITRE, tak výbor se domnívá, že rozpočet je velice citlivý, zejména co se týče otázky financování inovací. Je zde zpráva, kterou připravila paní Carvalho, naše kolegyně. Tato zpráva se týká právě této otázky, také zde máme zprávy nebo komentáře komise. A myslím si, že velice dobře víme, co bychom rádi viděli v tom finančním nařízení. Chceme zjednodušit financ- financování inovací v Evropské unii. Finanční nařízení musí nalézt rovnováhu mezi zásadou finanční zodpovědnosti a zároveň mezi finanční pružností. Myslím si, že zde je zapotřebí ještě určitých eh, ujasnění a vysvětlení. Jedním z problémů, který se zde objevuje, je to, že finanční nařízení se týká eh, tedy toho, z té snahy po snižování rizika a toho cíle 2%. Myslím si, že to je velice dobré, pokud hovoříme o ochraně veřejných financí. Ale pokud eh, se jedná o podporu inovací, tak pokud se chceme naprosto vyhnout riziku a máme zde vlastně cíl nulové to- tolerance, tak to je něco, co brzdí inovace, co jde proti inovacím. Dalším cílem bylo zlepšit přístup k financím, zejména pro malé a střední podniky, dále pro badatele, kteří působí samostatně a tak dále. Je velice tedy důležité, abychom se ještě Eh, tedy podívali na, tyto, na tato čísla. Další otázkou je zachování rozpočtové kázně a také dobré rozpočtové a finanční zprávy. Zároveň však nechceme zvyšovat břemeno. A zde tedy eh, hovořím tedy o té otázce finančního rizika. Myslím si, že jsou zde různé části textu, na které se musíme ještě pořádně podívat, než schválíme celý, celé konečné znění. Eh, zpráva paní Carvalho hovoří také o některých eh, věcech, eh, které se týkají finančního nařízení. Jedná se o zavádění financování pomocí pevných sazeb a paušálů. Je to něco, co je velice zajímavé právě pro financování inovací. Nicméně znovu bych chtěl říci, že Eh, pokud vycházím ze zprávy paní Carvalho, tak jsou zde ještě některé nedořešené otázky. Další věc, která je velice důležitá, a na kterou musíme upozornit, i když rada se na to asi bude tvářit všelijak, tak eh, to se jedná tedy o využití prostředků, které eh, poplynou z těchto programů. Rada většinou má pouze jediné řešení, říká, že všechno, co se vlastně, co bude, vyplyne, co by zisk, tak se má vrátit do jednotlivých členských států. Ale já si myslím, že nyní uh, bychom mohli ty prostředky využít lépe. Mohli bychom je znovu využít pro oblast inovací a výzkumu. Dále s před chvilkou zde paní komisařka hoře, hovořila o takzvané přijatelné míře chybovosti. Myslím si, že to je také důležitá otázka. Souvisí to tedy s otázkou tolerovatelného rizika ve spojitosti s financováním programů výzkumu a inovací. Asi se obecně všichni shodnou v tom, že zde musíme zacházet eh, s financováním, že co se týče oblasti inovací a výzkumu, tak tato oblast eh, musí být pojednána jiným způsobem, že musíme se na to dívat trošku jinak. Ehm, co se týče tedy toho textu finančního nařízení, tak e, pokud tedy bude záležet na tom, jak se rozhodne rozpočtový výbor, co by hlavní výbor, jak se rozhodne pokračovat s touto otázkou. Myslím si, že bychom měli nejprve počkat, jak se rozhodne eh, rozpočtový výbor a poté uvidíme, zda máme pokračovat eh, přímo tedy s prací na finančním nařízení, nebo zda máme čekat až do té doby, kdy se ten proces znovu rozhodne a kdy komise znovu předloží tento návrh. Děkuji. Gibt es dazu Wortmeldung? Paul Rübig. Přesně, kdo vystoupit? Paul Rybik, prosím, máte slovo. Děkuji. Myslím si, že je to opravdu velice důležité téma, protože toto téma je základem pro všechna naše přání, které například chceme mít v osmém rámcovém problému. Pokud nebude v pořádku finanční nařízení, nebudeme to moci dostat do osmého rámcového programu. Takže pro nás je toto základní rozhodnutí, proto, zda v budoucnosti pozměňovací návrhy, s kterými přijdeme, budeme moci prosadit či ne. Jedna z těch ústředních záležitostí, a budeme se tomu vědomat i na příštím podu pořadu jednání, je posouzení dopadů. E, totiž, že se tady podíváme, jak vypadá ten audit a všechny předpisy v této oblasti a podíváme se na to, co to vlastně znamená pro ty osoby, kterých se to týká, tedy ne pro ty, kteří to ten audit vypracovávají, ale pro ty, kteří jsou jaksi předmětem tohoto auditu, který, kteří musí naplňovat předpisy. Dobře víme, že v výzkumných programech je velice často eh, vlastně ta práce větší než ten přínos mm, té finanční podpory, který člověk dostává. Takže já si myslím, že eh, bych chtěla říci, že je velice důležité, abychom měli posouzení dopadů zejména na malé a střední uh, podmínky a podniky, aby tam neměli příliš velkou byrokratickou zátěž aby nemuseli zaměstnávat celou řadu právníků a potom v podstatě získali pouze malou podporu. Takže já prosím, abychom již v finančním nařízení měli odpovídající posouzení dopadů a hlavně, aby se provádělo z hlediska těch lidí, kterých se to, tedy a subjektů, kterých se to týká, abychom opravdu v této oblasti zachovali proporcionalitu. Já si myslím, že je zde eh, celá řada možností, jak eh, něco uspořit, například ty one-stop shopy, jednotná kontaktní místa či zjednodušené formuláře, neustále to opakujeme, ale mně jde o to, abychom to opravdu měli již v tom finančním nařízení a proto je toto téma tak důležité. Děkuji a nyní se hlásí kolega Ody. Děkuji, pane předsedo. Zcela stručně. Chci říci, že je to opravdu velmi důležité přepracované znění jsou tam velice důležité inovace a zohledňuje to naše přání trochu, co se týče inovací, výzkumu a tak dále. Chci poznamenat jednu věc. Myslím si, že je třeba se zaměřit na jednu záležitost. E, toto finanční nařízení sebou přináší inovace, pomocí které, e, kterých je možné dostávat úvěry. A ono to trochu souvisí s tím, co jsme si vyslechli v otázce eurobondů. Ale tady se to týká budov. Co se týče financí, tak je to vlastně tak, že veškeré velké investice, jako například ITER, a ty mají největší potíže, tak pro tyto investice zde máme víceleté plány, které přesahují odpovídající uh, střednědobé perspektivy. Takže je třeba zvážit, zda bychom neměli předložit pozměňovací návrhy v tomto směru. Tak, aby nyní, když se pracuje na přepracovaném znění, abychom tam navrhli finanční na rámec, pomocí kterého by to bylo možné lépe spravovat. Tedy zejména lépe spravovat ty velké projekty. Děkuji, říká pan předseda. O slovo se již nikdo nehlásí, takže můžeme pro dnešek bod číslo 6 uzavřít a nyní se dostáváme k původní pětce, nyní šestce a to je zajištění nezávislých posouzení dopadů a slovo udělují panu kolegovi Čičestrovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Toto je stanovisko týkající se nezávislých hodnocení, tedy hodnocení dopadů. Já bych vám chtěl, kolegové, říci, že minulý týden ve Štrasburku se sešli stínoví zpravodajové a my, nám se podařilo předložit šest kompromisních pozňovacích návrhů shrnující návrhy kolegů. My jsme se úplně nedohodli a proto budeme o některých pozňovacích návrzích hlasovat, ale protože kolegové, se kterými jsem o kompromisních pozměňovacích návrzích diskutoval, tady nejsou, tak je trošku složité jít více do detailu. Bylo by to opravdu iluzorní toto dělat. um, já zatím děkuji za spolupráci paní Riela Madurel a kolegu z EPP ve většině témat. A ještě rád bych tedy prošel detailně jednotlivé pozměňovací návrhy, ale protože tady vidím velký počet členů výboru, tak si myslím, že dál nebudu pokračovat a já tady vidím, že pan Rybik chce něco říci a já se vyjádřím, až budou předloženy kompromisní pozměňovací návrhy. My jsme, já sebou kompromisní pozměňovací návrhy nyní nemám, ale já doufám, že je předložíme buď ještě dnes, a nebo zítra před hlasování, ale byly schváleny. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Paul Rubik jako první. Chci Čárlovi Čestrovi srdečně poděkovat. Sedm kompromisních pozměňovacích návrhů a stínový zpravodaj je pan Benson. To bylo jednomyslně vyjednáno a toto také podporuje frakce EPP a tyto návrhy také podpoříme. My máme tři důležité body. Za prvé je to aby eh, audit prováděli nezávislí experti a neúředníci komise a také, aby tyto analýzy dopadů byly transparentní, protože to se týká také toho, jak příslušné subjekty se z dopady vypořádají. A také za druhé se toto týká také dopadu legislativy na schopnost společností tady musí být zohledněny pouze náklady, ale co to znamená pro společnosti v mezinárodní uh, konkurenci, neboť naše společnosti musí také zabezpečit v rámci konkurence pracovní příležitosti a právě proto je nezávislé hodnocení mimořádně důležitá. A to se týká především malých a středních podniků, které se u nákladů dostanou rychle na eh, hranice svých možností, ale jde také o to, aby měli k dispozici kvalifikovaný personál a to souvisí velice s konkurenceschopností. A potom ještě také třetí bod, to je to, k čemu došlo minulý týden ve Štrasburku. U změně mateřské dovolené a povinné otcovské dovolené podle mého názoru tady nebylo provedeno hodnocení dopadů. Já si myslím, že kdybychom si přesně uvědomili, eh, co my odhlasujeme a jak se k tomu budou muset postavit jednotlivé členské země, protože tady s tím souvisí pracovní místa a také v této souvislosti jsme vlastně měli včas eh, proskoumat stanoviska členských států, protože tady jsme opravdu se měli seznámit s budoucí strategií ze strany členských států. Jinak děkuji panu Čestrovi, protože se jedná o dobrou zprávu. Děkuji vám za vaše slova. Je škoda, že tady nyní není více kolegů, protože toto je jeden z našich centrálních problémů v politické legislativní práci. A to souvisí s tím, že jenom málo kdy jsou analyzovány dopady a někdy se tím ani předem nezabýváme. Já jsem nyní se snažil u legislativních aktů e, zařadit vždy před schválení legislativní dopad, e, legislativních aktů analýzu dopadů, protože nejdříve se musíme zabývat dopady a pak můžeme legislativní akty teprve schvalovat. A někdy bychom i my se měli zabývat dopady našich vlastních myšlenek, protože někdy parlament navrhne moudré či méně moudré nápady, ale neznáme přesně jejich dopady a přesto to schválíme. Tak já si myslím, že tato předloha je velice důležitá a já jsem také velice rád, že kolegové se tím tak intenzivně zabývali. Ještě kolega vzadu. Thank you very much, uh, Chairman. Uh, Velice děkuji, pane předsedo. Mám určitý, určitou žádost jménem kolegy Terezy Gere, která má bohužel určité logistické a dopravní problémy, takže ona mě požádala, abych mm, vlastně vyjádřil její názor, eh, protože ona je stínovou zpravodajkou a je to velice důležitá zpráva. Nejprve bych její jménem chtěl poděkovat panu Čičestrovi, protože ona říká, že s ním je vždy velice eh, dobrá spolupráce. Eh, domnívá se, že tedy bylo dosaženo kompromisu, který se týká tohoto této myšlenky posuzování dopadu, což má zlepšit kvalitu a soudržnost evropské legislativy. Také se domníváme, že i náš výbor k tomu přispěl kompromisní návrh 2, zejména, který tedy žádá určitý integrovaný přístup. Také se zde hovoří o tom, že zde mají být nejenom ekonomické dopady, ale také mají se brát úvahu i dopady na životní prostředí, na společnost a tak dále. Někteří kolegové také hovoří o nutnosti větší transparentnosti. Domníváme se, že většina skupiny podpoří názor, který se týká zveřejnění návrhu posouzení ještě předtím, než bude navržen eh, jakýkoliv legislativní návrh. Děkuji. Děkuji a nyní ještě znovu Giles Chichester. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, chtěl bych poděkovat kolegům za všechny komentáře a za také konstruktivní přístup, který mají k této otázce. Pane předsedo, chci, vám, chci s vámi souhlasit, že se jedná o velice důležité téma. A myslím si, že absence tolika členů našeho výboru je, nebo já tedy doufám, že to neznamená určité vyjádření nedůvěry ve mně jako ve zpravodaje, nicméně uvidíme tedy zítra, až se bude hlasovat. Doufám, že paní Madureira je spokojená s kompromisy, které jsme společně vypracovali. Bohužel tedy nemáme od ní formální potvrzení. Možná ještě kolega Luc má aktuálnější informace než já. Chtěl bych pouze navázat na komentáře, které velice, byly velice eh, důležité. Byly to, byly to komentáře Paula Rubicha. Velice často po nás chtějí, abychom hlasovali na plenárním zasedání. A často nevíme přesně, eh, jaké je vlastně, jaké, jaký je kontext a jaké to bude mít dopady v praxi. Myslím si, že Evropský parlament a eh, jednotlivé výbory se musí věnovat mnoha tématům, a zazněly se také komentáře, které se týkaly hlasování o mateřské dovolené, které v mém členském státu vzbudily velké obavy, zejména ten finanční dopad tohoto návrhu o mateřské dovolené. A z toho právě plyne nutnost a důležitost toho, aby byly prováděny eh, posuzování dopadu. Také je důležité, aby ten subjekt, který bude provádět eh, hodnocení dopadu, byl nezávislý. Myslím si, že Výborná práce komise musí být doplněna právě nezávislým posouzením dopadů. Doufám, že kolegyně a kolegové zítra odsouhlasí tento návrh a že to tedy nebude působit žádné větší nesrovnalosti a problémy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A chci sdělit, že kolegyně Riala Madurel souhlasí s kompromisním návrhem. Takže já doufám, že zítra nebudeme mít žádné velké problémy. Tím jsme uzavřeli tento bod na našem pořadu jednání. Můžeme uzavřít schůzi a zanedlouho se setkáme znovu na schůzi koordinátorů. Nevím totiž, kdy se dostaví všichni ostatní, které potřebujeme.